už eh, přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, chci vás o něčem poinformovat. Vážené poslanci, tímto informuji, že paní Ana Miranda nás informovala, že se vzdává svého mandátu od 10. července roku 2013. V souladu s pravidlem číslo 4, třetím odstavcem, parlament bere toto na vědomí a informuje o tomto volném křesle relevantní národní orgán. Děkuji a nyní už další bod pořadu jednání. To je